musíme dodržet požadavky na udržitelný rozvoj a lidská práva. Musí to být stejně důležité i ve vztahu k obchodním zájmům Evropské unie v zahraničí. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Bedar. Jako další řečnice na jedn, další řečník na minutu pan Enen. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové.